rodinám a milovaným těchto vojáků, kteří dali své životy službě společenství. Toto byla první vražda vojáků v Severním Irsku za posledních 12 let. Je to útok, útok na demokratické instituce Severního Irska a na samotný základ svobodné a demokratické společnosti jejich národa. Během mé nedávné návštěvy Severního Irska jsem sám na vlastní oči viděl bohaté pozitivní dopady mírového procesu, v němž eh, členové obou společenství spolupracují, aby vybudovali lepší život pro budoucí generace a aby zapomněli na zla minulosti. Vrahové, kteří provedli tyto útoky, se snaží znovu sebrat demokracii a běžný život z ulic Severního Irska. Nemají žádné, žádnou populární podporu a jejich činy jsou zavrhovány a odmítány velkou většinou jejich národa. My tedy vyjadřujeme svou solidaritu eh, lidem, kteří eh, se snaží eh, tyto nalézt tyto vrahy a povolat je před spravedlnost. My v Evropském parlamentu jsme opakovaně řekli, že zamítáme teroristické násilí za jakýchkoliv okolností a tyto vrahové určitě neuspějí ve své snaze zničit eh, opatrně vybudovaný mírový proces v Severním Irsku. Lidé Severního Irska si vybrali jinou minulost, a, eh, jinou budoucnost a to je budoucnost plná míru a vzájemného respektu pro důstojnost každého. My je podporujeme v této volbě míru, demokracie a právního státu a Vyjadřujeme jim v tuto chvíli solidaritu. Vážení kolegové, nyní bych vás rád požádal, abyste se ke mně připojili v momentu zamyšlení nad, na počest těchto zavražených vojáků. Vielen Dank. Děkuji. James Nicholson. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. V sobotu večer v Severním Irsku, jak mm, mm, všichni víme, mm, tak eh, jsme všichni byli zasaženi šokem, protože byli zabiti vojáci a, pane eh, předsedo, to je skutečně zlý sen v Severním Irsku. Já jsem vždycky doufal, že již nikdy, a já jsem již člen parlamentu 20 let, a já jsem si myslel, že nikdy nebudu muset již eh, opět se postavit a držet hodinu ticho za ty, kteří padli a za jejich rodiny. Já jsem velice smuten, že musím tak učinit dnes opět. Tito mladí lidé měli dělat, co mají dělat mladí lidé, objednávat si pizzu z místní pizzerie a oni eh, vlastně hm, toto eh, měli dělat a oni byli ale eh, připraveni, že odletí do Afganistánu a nepodařilo se jim to. Já hm, hm, Oni byli zabiti a jejich život byl takto ukončen. Já, pane předsedo, nemohu říct nic jiného, než vyjádřit hlubokou soustrast rodinám a tyto rodiny jich potřebují podporu, naši podporu. Pane předsedo, asi já musím si slova odsouzení eh, a to na adresu těch, kteří to učinili. Proč? Protože nikdy, nepře, nikdy nezvrátí ten demokratický proces v Severním Irsku, nikdy nezvítězí, pane předsedo. A ale to, co se tam stalo, tak a to, co oni dělají, tak to změnilo život eh, mého národa, ale všichni chtějí a bojují za lepší život a budou i nadále tak dělat a chci tak vyjádřit ještě jednou soustrast s rodinami padlých. Děkuji. Jamese Nicholson. Wortmeldung. Mám ještě nyní dva řečníky, kteří se hrází ke slovu. Jsou to poslanci z Irska, ze Severního Irska. Nyní Lion Aylward. Prosím. Pane předsedo, já také bezpodmínečně zavrhuji zabití těchto dvou vojáků a také eh, zranění čtyř dalších osob. Ir a eh, převzala zodpovědnost za tento otřesný útok. Jak už jste říkal, byl to první útok za posledních 12 let. Je potřeba, aby ti, kteří se dopustili tohoto zločinu, byli pohnáni před spravedlnost. Je to něco, co nepodporují, eh, co jejich činy nepodporují lidé severního Irska. Je to něco, co brání v dalším pokroku, jak hospodářském, tak politickém severního Irska. Je tedy důležité podpořit demokracii, lidská práva, eh, právní stát a usmíření. My nemůžeme těmto jednotlivcům umožnit, aby zničili mír, za něj jsme bojovali tak dlouhá léta. Děkuji. Very much. Lion Aylward. Děkuji, Lajne Edwarde. Alistair, please. Jim Alistair, prosím. Děkuji, pane předsedo, i děkuji za vaše slova soustrasti. Eh, eh, na adresu britských vojáků, kteří přišli o život v sobotu večer a zde si velice ceníme toho, že eh, si eh, toto, že jste toto připomněl. Těto dva vojáci byli zavražděni, ale eh, vlastně eh, to je kvůli tomu, že se věci prosazují násilím, ale já říkám, že ti, kteří to páchají, že se jim to nepodaří, ale zdá se teď, že opět se vyplácí násilí v Severním Irsku do té míry, že dnes my hm, hm, hm, máme i ve vládě usvědčené teroristy a McInnes Eh, <laughs> ministr to je někdo, eh, když Robinson byl proti teroru, tak řekl, že on osobně zavraždil alespoň 12 vojáků. A on není o moc lepší, ne, on se od nich neliší, než jsou ti teroristi, kteří zabili vojáky a eh, kteří jim vpálili kulky do těl. A takže McGuinness Pan Robinson to je ten, který byl eh, nazván eh, řezníkem a on teď má velkou funkci, vysokou funkci v Sinn Féinu. A takže my vlastně jednáme s teroristy. Já si myslím, že eh, a doufám, já jsem vždycky doufal, že nikdy nebudeme jednat s teroristy, že se ponaučíme z minulosti. Děkuji. So, liebe Kolleginnen und Milé kolegyně, milí kolegové, není, ovšem není čas k tomu, abychom mohli vyslechnout každého irského poslance. Já jsem hovořil za vše a to by mělo stačit. Souhlasíte s tím, že toto bylo důstojně uctění usmrcení? Děkuji. Máme ještě krátké prohlášení k Mezinárodnímu dnu žen který byl včera. A k této příležitosti vítám zde zejména naše kolegyně a chci jim poděkovat za práci, kterou zde konají a chci říci, že uděláme vše proto, abychom zásady rovnoprávnosti a rovného postavení obou pohlaví uskutečnili nejen na evropské, ale i na celosvětové